předsedkyně komise, vysoké představitelky pro zahraniční bezpečnostní politiku. K zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 jménem Evropské komise si vezme slovo paní předsedkyně Federika Mogherini. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, strávila jsem většinu tohoto roku cestováním po světě a měla jsem příležitost dívat se na Evropu a naši Unii očima našich partnerů a přátel. Když se na nás dívají, okamžitě napadnou dvě věci. Naše ekonomická síla, dokonce i po krizi, doufáme, že krize už je za námi, a naše práce na poli lidských práv. Dovolte, abych této debaty využila nejen jako příležitosti k tomu, abychom eh, vyčíslili priority, které máme v Radě bezpečnosti, nebo tedy v Radě pro lidská práva pro rok 2016, ale také jak chceme podporovat lidská práva všude ve světě a co pro nás lidská práva znamenají. Hlavní nástroje, které máme pro podporu lidských práv, je multilateralismus eh, a spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. A proto Rada OSN má tak centrální roli to je místo, kde mohou být eh, přijímány kroky proti porušování lidských práv a je to také místo, kde se vytvářejí nová partnerství v zájmu podpory lidských práv všude na světě. Tam se snažíme podporovat spravedlnost, stejně jako spolupráci a inkluzivní přístup eh, proti diskriminaci a proti eh, násilí. A proto Rada OSN pro lidská práva bude mít jako prioritu eh, dva eh, případy. To bude Sýrie, o které jsme diskutovali včera, a, a Etiopie o které budete diskutovat zítra. To je jeden ze států, který nejvíce potlačuje lidská práva. Vůbec tam neexistují lidská práva. Stovky lidí jsou drženy ve vězeních a dalších zařízeních. A mnoho z těchto lidí nebylo odsouzeno za žádný mezinárodně uznávaný zločin. Společně s Japonskem Rada OSN pro lidská práva předloží rezoluci, která bude volat po zodpovědnosti a rozšíří také mandát a zvláštní mise a také bude nutno, aby Etiopie přistoupila k periodickému procesu revize a aby také byla sledována z hlediska toho, jak zachází s menšinami. Podle nás je také Sýrie nejhorší humanitární katastrofou, která nemá srovnání v nedávné politické historii. Naší prioritou je umožnit humanitární přístup co největší části území. A to bude odráženo také v rezoluci o Sýrii. Nedávný eh, krok, který se týkal právě přístupu, humanitárního přístupu, byl dobrým krokem, ale pouze prvním krokem a budou muset následovat ostatní je třeba znovu vystavět syrskou společnost a to nebude snadné. Usmíření bude vyžadovat především uznání toho obrovského utrpení syrského lidu a v tomto smyslu my budeme podporovat rozšíření nebo tedy prodloužení mandátu vyšetřovací komise, jak jsme o tom diskutovali, protože je to jediný nástroj, který může pozbírat důkazy pro justici do budoucna. Rada OSN pro lidská práva je také místo, kde může být uznán pozitivní vývoj. My se budeme zaměřovat také na Barmu Myanmar. Historické volby v listopadu jsou vítaným historickým krokem vpřed. Pořád ještě jsme znepokojeni především, pokud jde o etnické náboženské menšiny, předložíme rezoluci, která doporučí nové vládě, která se ujme svého úřadu v Dubnu, aby řešila tyto otázky. A samozřejmě OSN bude blízce sledovat vývoj v zemi. Předložíme také dvě tematické rezoluce. Jedna se bude týkat svobody vyznání, abychom zdůraznili, že EU podporuje boj proti náboženské nesnášenlivosti ve všech formách a podobách. A znovu se tedy vracíme k tomu, co jsme diskutovali před několika hodinami a potom společně s Latinskou Amerikou a karibskou skupinou o právech dítěte. K té svobodě vyznání uspořádáme také eh, konferenci se zapojením občanské společnosti, kde zpravodaj předloží své závěry. Jde o to, že musíme diskutovat o lidských právech se zástupci občanské společnosti. V průběhu roku budeme pracovat s partnery, abychom podporovali a rozšiřovali prostor pro občanskou společnost a také hájili roli obhájců lidských práv ve všech postupech OSN i jinde. Na závěr bych ráda zdůraznila věci, které jsou pro nás obzvláště důležité. Důvěryhodnost fóra pro lidská práva a také naše vlastní důvěryhodnost. To vše závisí také na tom, jak je důvěryhodná postava Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Je zásadní, aby jej sledovali také členské státy, protože pouze tak může být zajištěna i jeho důvěryhodnost. A potom vysoký komisař může vykonávat eh, své důležité úkoly, což bude poskytování pomoci při implementaci mezinárodních dohod o lidských právech. Eh, Tam je nutná politická podpora a také finanční podpora v rámci evropských nástrojů pro podporu demokracie a lidských práv. Všude ve světě jsme vnímáni jako šampioni v oblasti lidských práv a plným právem. Někdy je to dobré vnímání, u některých partnerů. Pozorujeme určité pochybnosti ohledně této naší role, ale to nám nebrání v tom, abychom usilovali o to být ještě lepší. Naopak, v minulém roce toto vnímání bylo ohroženo. Současné záležitosti a události nás testují. Nejde pouze o uprchlickou krizi. Je to uprchlická krize, ale jsou to také dlouhodobé důsledky hospodářské krize a rostoucí pocit nestability ze strany našich občanů. Musí najít cestu ven z minulé krize, musí dojít k politickému posunu, který bude patrný a viditelný. A to jasně znamená, že nežijeme v jednoduché době, ale pokud ztratíme ze zřetele lidská práva, tak Přijdeme o vše, dříve než si to uvědomíme. Vy zde, v tomto plenárním sále, zastupujete půl miliardy evropských občanů. Teď je vás tady málo, ale přesto. My, politici, čelíme velkým výzvám. Musíme usilovat o to, aby naše politika odrážela to nejlepší z nás, to nejlepší z Evropy. A máme volbu, můžeme se zaměřovat na naše rozdíly a strachy, můžeme je nechat, aby Evropu roztrhali, nebo se můžeme zaměřit na ty hodnoty, na naši solidaritu a rozmanitost a můžeme znovu nastartovat hnací motor Evropské unie. Není to samozřejmě jednotný úkol, jednoduchý úkol, ale je to úkol, ve kterém nesmíme selhat. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a jménem frakce EPP dvě minuty pan poslanec Andřej Gřib. Děkuji, pane předsedo, vysoká paní představitelko. Nejdříve bych rád poděkoval všem, kteří byli zapojeni do jednání této rezoluce v oblasti postupu EU na zasedání Rady OZN pro lidská práva. Je dobrou zprávou, že letos přijímáme naše usnesení včas. Později budou ještě přijaty priority Evropské unie a zároveň zde také děkuji paní vysoké představitelce za otevřenost a ochotu k debatě s námi, což eh, také umožní zohlednit priority, které jsou obsaženy v našem stanovisku. A s tím chceme vyrazit na zasedání, které začne na konci února. Chci také zdůraznit to, co říkala paní vysoká představitelka. Důležitým prvkem tohoto zapojení Evropy je multilateralismus a také zaangažování se do záležitostí v oblasti lidských práv. A v tomto stanovisku zde máme široký katalog věcí, které jsou důležité pro ochranu lidských práv. Patří k tomu také fungování samotné rady, také fungování Mezinárodního trestního tribunálu, občanská politická práva, otázka trestu smrti, zrušení trestu smrti, náboženská svoboda, situace obhájců lidských práv, sociální práva, práva podniků a v souvislosti tedy s lidskými právy, které mají v životě a ve světě čím dál větší význam. Dále také migrační krize, která souvisí z velké míry také s humanitární krizí boj proti terorismu a také lidská práva v různých aspektech, které souvisí s klimatem nebo také v souvislosti se sportovními událostmi. Zdůrazňujeme, že náboženská svoboda je základním právem člověka v souladu s univerzální deklarací lidských práv a je také zaručena Mezinárodním paktem občanských a politických práv. A poslední věta, pane předsedo, Pravděpodobně je to největší migrační krize, které zde čelíme. Má nejen evropský, ale mezinárodní světový charakter a k tomu potřebujeme multilaterální akce. Děkuji. Musím hlídat čas podle jednacího řádu. Děkuji, pane poslanci, a nyní paní poslankyně Suraja Post z frakce SD 3 minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní vysoká představitelko, za velice dobrou prezentaci, pokud jde o problematiku lidských práv. Chci také poděkovat kolegům, kteří se podíleli na vyjednávání o této rezoluci a kolegům, kteří projevili respekt k významu tohoto usnesení. Usnesení je to velice důležité. Týká se naší práce v oblasti lidských práv. Budeme o něm hlasovat eh, zítra a je to rezoluce, kterou budeme předkládat na 31. zasedání Rady OSN pro lidská práva v březnu. V usnesení uvádíme, že velice bedlivě sledujeme situaci, pokud jde o dodržování lidských práv ve světě a práce na obhajobě lidských práv je e, úhelným kamenem naší politiky. Myslím, že to také ukazuje, že to je jedna z priorit Evropského parlamentu e, nyní v období před 31. zasedáním e, Rady OSN. Procházíme ovšem řadou krizí, jsme svědky konfliktu a proto musíme o to více obhajovat lidská práva v rámci EU a v rámci naší zahraniční politiky. Lidská práva jsou základem demokratických společností. V našem usnesení řešíme celou řadu důležitých záležitostí, například úctu k lidským právům, pokud jde o otázku pokud jde o uprchlíky, migranty, hovoříme o humanitárních koridorech, vízech a tak dále. O všem tomto, eh, co souvisí eh, s lidskými právy v případě migrantů a lidí, kteří prchají před eh, persekucí. Hovoříme o pekinské platformě právu na vzdělání, Právo na vzdělání je velice důležité. Hovoříme také o zapojení žen do řešení konfliktů a do rozhodování na všech úrovních. Naše usnesení hovoří také o dětech, o klimatických uprchlících, o LGBT kde dochází rovněž ke znepokojivému vývoji a rostoucímu počtu násilí proti těmto osobám. Naše usnesení si stanoví také priority pro země, kde je situace v oblasti lidských práv znepokojivá. Kromě toho jsme zapracovali do usnesení eh, závěry rady týkající se mírového procesu na Blízkém východě, což je velice důležité. Jsem velice ráda, že v usnesení hovoříme rovněž o významu role zvláštního zástupce OSN pro lidská práva a o, o nemožnosti navštívit eh, Palestinu. Eh, jeho práce tak byla značně zkomplikována, pokud nepřímo znemožněna. Dále hovoříme o mimořádně důležité situaci, pokud jde o lidská práva, v případě mm, eh, porušování práv aktivistů, která, kteří za eh, tato práva bojují. Já doufám, že zítra vyšleme jasný signál eh, těm, kdo se v březnu sejdou v Ženevě, protože dnes více než jindy musíme ukázat, že Evropská unie, pokud je o lidská práva, stojí v čele vyjednávání. Evropská unie je měla by nadále být silným hráčem v mezinárodním společenství, pokud jde o respektování a ochranu lidských lidských práv. Děkuji. A paní posel Patrik von Storch, minuta, bardzo proszę. Paní poslankyně von Storch za EKR. E, děkuji vám, vážený pane předsedo zde na vyprázdněném plénu parlamentu debatujeme o prioritách Evropské unie v Radě e, pro lidská práva OSN. Ale tady eh, se chováme, jako kdyby Evropská unie byla suverénním státem s vlastní zahraniční politikou, což tak není. Proto ta debata už eh, eh, de facto od začátku je poněkud zvláštní. Proto bych prosila paní vysoká představitelko, abyste mezi hlavní témata pro OSN zařadila pro nasledování křesťanů, křesťanů po celém světě. To musí být skutečně daleko výše, úplně nahoře mezi prioritami, než bude pozdě. Děkuji vám. Děkuji vám, paní poslankyně. A ano, skutečně je nás tady pouze 19 europoslanců v celém sále. Nyní paní eh, Bastarašeá. Dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, paní Mogherini, děkuji za vaše jasnost a rozhodnost. A na úvod chci také poděkovat politickým frakcím tohoto parlamentu, které podepsali tuto společnou rezoluci a především zpravodaj panu Gřibovi za to, že usiloval o konsensus a o to, aby společné hodnoty dostaly prioritu. Pouze tak můžeme reagovat na mandát, který jsme dostali od občanů. Aby byl někdo členem Rady OSN pro lidská práva, tak Valné schromáždění musí vzít v úvahu, jak kandidátské země chrání lidská práva. Jakmile jsou vybráni, tak se členové zavážou, že budou po tři roky hájit lidská práva na požadované úrovni. Každý občan, který toto uslyší a ví, že Venezuela nebo Saudská Arábie jsou členy rady, tak tomu asi nebudou věřit a budou se ptát, jak je možné, že země, které systematicky porušují lidská práva, by měly dohlížet na to, že ostatní státy plní své povinnosti v této oblasti. Jak může Venezuela někoho učit, jak nakládat s takovými věcmi, jako je svoboda projevu, nezávislost soudnictví, když mají 74 politických vězňů pouze za to, že nesouvisí s Madurem, nebo jak Saudská Arábie bude ukazovat cestu k zrušení testu, trestu smrti, když v roce 2015 překonala 20-letý rekord v popravách. Valné schromáž shromáždění má právo pozastavit členství členovi Rady OSN pro lidská práva, pokud zjistí, že porušuje lidská práva v době svého členství. Občané se určitě zeptají, na co čeká valné schromáždění, aby pozastavilo členství Venezuele a Saudské Arábii. Nemůžeme dovolit, aby tyto země podkopávaly důvěryhodnost institucí, které sledují plnění lidských práv na světě. První krok musíme udělat my, státy Evropské unie. Jak? Například tak, že nebudeme v žádném případě hlasovat pro volbu zemí, které nesplňují základní požadavek a samozřejmě tím, že budeme hlasovat veřejně. Děkuji. Eh, Děkuji. A jménem frakce GUE NGL paní poslankyně Marie Kristýn Veržia. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já nemám ráda způsob, jak pracujeme v tomto parlamentu na těchto věcech. Často hlasujeme o těchto usneseních, když už práce Rady OSN pro lidská práva začala. Vůbec to nezohledňujeme při našem pořadu jednání. Dnes o tom hlasujeme dříve, to je dobře, ale eh, vůbec nebereme v úvahu priority Rady pro lidská práva. Toto není efektivní přístup. Nemůžeme pracovat, aniž bychom eh, měli vhled do práce institucí. Já neobvinuji vás, paní vysoká představitelko, naopak já vám děkuji za vaše vystoupení. Ano, členské státy by určitě hodně získali, kdyby pozorně přeskoumali a uplatňovali doporučování Rady OSN pro lidská práva, pokud jde o eh, bydlení, o sociální práva ženy a tak dále. Evropská unie ztrácí důvěryhodnost, když nemůže požadovat eh, po třetích zemích, aby dodržovala práv, dodržovali práva, které ona sama čím dál méně dodržuje. A proto GUNGL se rozhodla, že se nepřipojí k tomuto usnesení a zdrží se hlasování. Děkuji, paní poslankyně, za zelené. Paní poslankyně Barbara Lochpilar. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko naše rezoluce eh, k zasedání eh, Rady pro lidská práva v přesunu je zde na stole včas a já doufám, že eh, delegace Evropské unie hm, ji bude respektovat. Rada pro lidská práva EU je ústředním lidskoprávním médiem a Evropská unie by se měla aktivně zapojovat do debaty a to jak v situaci, k situaci v jednotlivých zemích, tak i k tematickým okruhům. Také eh, je třeba finančně podporovat práci a také zajistit nezávislost v tomto gremiu jsou bohužel také vlády, jejichž vlastní bilance v oblasti lidských práv je katastrofální. Proto je důležité, kdyby členské země EU nehlasovaly pro kandidáty těchto zemí na důležité pozice. My často slycháme že lidská práva jsou instrumentem imperialistického vměšování do vnitřních záležitostí a i z toho důvodu je důležité, aby Evropská unie se aktivně pokusila eh, o eh, prosazování eh, rezolucí k lidským právům, například na čistou vodu a hygienu. Členské země eh, se ovšem negativně staví k některým státům, některým eh, věcem, které jsou důležité pro státy jihu, eh, jako jsou je zadlužení, nelegální toky peněz a tak dále. Jinak si myslím, že tato rezoluce je velice dobrým základem pro naše pozici v Radě pro lidská práva OSN a chci za ní poděkovat. Děkuji. Děkuji a nyní za EFDD Eh, Děkuji. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, dnešní diskuse je příležitostí, jak pohovořit o dodržování lidských práv na světě. Škoda, že nás tady tak málo, protože jsme mohli hovořit o zodpovědnosti, kterou na sebe musíme jako Evropané vzít. Usnesení je pozitivní a my ho podpoříme. Je tam boj eh, proti Eh, potlačování menšin a tak dále. Uznává se zde také eh, právo na ekonomické zabezpečení. Bohužel členové rady jsou často voleni ze států, které nejvíce poškozují lidská práva Etiopie, Saudská Arábie, Čína a tak dále. Základní práva jsou velmi ohroženy nejen kvůli terorismu, třeba také útoky na aktivisty, mezinárodní Eh, síly a také na migranty. Jsou zde také efekty klimatických změn, které jsou obsaženy v tomto usnesení. Tímto usnesením žádáme Radu OSN pro lidská práva, aby každý den sledovala plnění tohoto úkolu. Doufáme, že rok 2016 bude pozitivnější než rok 2015. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A Nyní Gerolf Anemans. Děkuji, pane předsedo. Byl to napitý den, kdy jsme tady, je skoro půlnoc, hovoříme o lidských právech v takto pozdní hodinu. A přitom si uvědomujeme, jak důležitá problematika to je. Jenom bych připomněl, Eh, to, co tady zaznělo, když jsme hovořili o migraci. Evropská eh, politika eh, se rozpadla v roce 2015, ať už jde o politiku otevřených hranic Schengenu a tak dále. Evropská unie potřebuje stabilní mm, podmínky, stabilní situaci, která chybí. Vidíte, v čemu došlo v Kolíně, nad Rýnem, rozsáhlé porušování lidských práv to bylo. Když jste toho svědky, je třeba si eh, vzpomenout a připomenout, že lidská práva něco stojí. A již se blížím ke konci, pane předsedo, my potřebujeme zajistit eh, stabilní eh, situaci a nezaměňovat kulturní specifika s rozkladem naší kultury. Děkuji nyní pan Georgios Epitideos. Děkuji, pane eh, předsedo. Evropská unie, jeden z největších hráčů na mezinárodní eh, šachovnici, může ovlivňovat eh, světový vývoj. Evropská unie by měla úzce spolupracovat s OSN v závažných záležitostech pro mezinárodní společenství. Jednou takovou záležitostí je Sýrie a naléhavá je problematika migrace. Abychom tyto problémy vyřešili, musíme je eh, řešit eh, realisticky. Není možné se pokoušet eh, přijmout všechny imigranty a zároveň neřešit příčiny migrace a nesnažit se imigrační toky zastavit. Také by nás neměly zajímat pouze lidská práva imigrantů a zároveň jim umožňovat porušovat lidská práva v zemích, eh, do nichž přišli. Pokud odsoudíme mm, eh, právní Mm, zákonný pohyb lidí na jedné straně a na druhé straně umožníme převaděčům eh, pokračovat ve své činnosti, nebudeme seriózní ani rozhodní. Mm, nebo když umožníme eh, Turecku, aby se snažila mm, obelstít Evropskou unii výměnou eh, za to, že pomůže s migrační krizí a umožníme tak vlastně Turecku, aby nás vydíralo a tím se přiblížilo k Evropské unii. Nyní pan eh, Preda, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci připomenout, že před měsícem jsme diskutovali a přijali jsme širokou většinou zde výroční zprávu o lidských právech demokracii ve světě a politiku Unie v této oblasti. Je tedy velmi těžké pochopit, proč tak krátce poté budeme hlasovat o textu, který je do určité míry podobný té výroční zprávě. V tomto usnesení, která má vyjádřit stanovisko parlamentu k prioritám Unie v rámci Rady OSN pro lidská práva, veškerá témata, která souvisí s lidskými právy, jsou řešena. Ženy, sport, obchod a já si myslím, že touto rezolucí, tímto usnesením zcela deformujeme smysl slova priorita a opakujeme práci, kterou už jsme odvedli. Podle mého názoru je zásadní, aby příští rok usnesení parlamentu k této otázce byla kratší a více souvisela se svým cílem. Mohli bychom si například vybrat pět priorit a to by bylo vše. Pokud jde o stanoviska parlamentu ke všem ostatním otázkám souvisejícím s lidskými právy, máme výroční zprávu. Druhý bod, u kterého jsem se chtěl zastavit, se týká druhé části textu a teoreticky pokrývá seznam zemí, které mají být pokryty univerzálním pravidelným přeskumem. Levice chtěla znovu stigmatizovat Izrael, zaměřit se na Izrael. A, a má v odstavci 89 Middle East Peace proces, mírový proces na Blízkém východě. A ten roční přeskum s tím vůbec nesouvisí. Pokud chce být parlament brán vážně, tak nesmí být takto nedůsledný. A proto frakce EPP rozhodla, že u tohoto odstavce bude hlasovat odděleně a pokud tento odstavec nebude vypuštěn, budeme hlasovat proti tomuto usnesení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji bardzo. Děkuji vám. A nyní pan poslanec Richard Hovet na dvě minuty. Děkuji vám. Jakožto zpravodaj o korporátní zodpovědnosti eh, jsem se účastnil eh, zasedání, eh, zasedání delegací našeho parlamentu Eh, odstavec 29 naší rezoluce jasně říká, že tento parlament EU a členské země se mají konstruktivně angažovat eh, v mezivládní pracovní skupině o právně eh, závazném instrumentu. Minule se tady stalo, že tato skupina opustila zasedání a to znamená, že eh, že eh, došlo k bojkotu mechanismu lidských práv a to není důstojné Evropy. Máme tady pracovní skupinu, která je zcela otevřená a eh, není to žádná alternativa k projektu Vysoké komisařky o domácích právních otázkách a jedná pravě. Evropská unie a její členské země nejlépe eh, se projeví, jestliže eh, ty hlavní procesy eh, dotáhnou do konce. Ano, v Ženevě došlo ke kritice pracovní skupině, ovšem té konfrontace eh, s níž nemůže, nemůže eh, tento parlament souhlasit. Já osobně také nesouhlasím eh, se vším, co se na této pracovní skupině projednává. Nicméně Evropská unie zde musí být přítomná a bojovat diplomatickými prostředky za to, co zastáváme a ukázat, že jsme také hodni eh, naslouchat. Já bych také ještě chtěl říct něco k tomu, co říká pan eh, Predák článku 39. Eh, co tento odstavec říká? Eh, hovoří se o eh, shodě se mezinárodním právem, eh, volá pro životaschopnost rezoluce a zřízení speciálního zpravodaje pro otázky Palestiny. Já musím říci, že my máme konsensus, jak pokračovat eh, ve středně východním eh, mírovém procesu a my si domníváme, že principy, které zde máme, jsou správné. Eh, ta, jestliže někdo s tím bude nesouhlasit, pak tedy nemá právo. Ano, děkuji. A nyní paní poslankyně Voltmans z ALDE na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní Mogherini, už je poměrně pozdě, je nás tady málo, ale téma je to velice důležité. Zítra budeme o tomto usnesení o prioritách eh, pro zasedání Rady OSN hlasovat. Chci zmínit tři záležitosti. Lidská práva, velice správně o ně hovoříme. Není to poprvé, stejně jako mm, eh, práva mm, eh, na sexuálně reprodukční zdraví, eh, problematika potratu, sexuálního násilí. Já si myslím, že mm, tomu velice dobře rozumíte, nebo problematika dětských práv. UNICEF vystoupila s výzvou na obhajobu eh, práv dětí z řad eh, uprchlíků. Mm, hovoříme o Burundi. Já jsem sama říkala, že eh, tam dochází ke genocidě a je třeba situaci řešit. A poslední věc, Izrael a Palestina. To jsou věci, které nesmí eh, z usnesení zmizet. Děkuji. Pan poslanec Ivo Styr na dvě minuty. Pane mm, předsedo, já podporuji to, co říkal pan Preda. Byla by škoda, aby EPP hlasovala proti tomuto usnesení kvůli nevyváženému textu, když hovoříme o procesu na Blízkém východě. Toto usnesení má i velice dobré části, například odstavec 9, kde se hovoří o přeskumu ústav v, rozvoji, v rozvějících se zemích, zejména v Africe, tak aby vládní struktury dokázali eh, překonat současná ústavní omezení. Obvykle to vede k lidovým protestům. My jsme o tom hovořili, když jsme projednávali usnesení o Burundi, ale to není jediný příklad. Proces demokratizace probíhá i v jiných demokratických eh, afrických státech, ale bohužel to často vede k systematickému porušování lidských práv. V těchto státech sice probíhají volby, ale vládnoucí eh, strana eh, často získává přes 80 hlasů. Eh, v evropských institucích by všechny tyto aspekty měly zohlednit přítomné politické strany. OSN Hovoří ve svém programu také o ekologickém rozvoji do roku 2030. I to by mělo být součástí a prioritou um, naší zahraniční politiky. Pani posel Katarína Kiníky. Kničí. Paní poslankyně Katarína Kiničí. Minuta a půl, prosím. Uh, takže teď paní poslankyně komodini katia prosím jedna minuta pane předsedo lidská práva a především dětská práva si zaslouží zvláštní pozornost. Umluva o lidských právech sice nejvíce ratifikována, ale její implementace pokulhává. Politika ne vždycky má dětská práva na zřeteli. Přitom děti jsou plnoprávnými členy společnostmi, společnosti a přitom jsou tak zranitelné trpí diskriminací, znečištěním, zneužíváním. Proto EU musí pracovat na tom, aby zajistila, že tato úmluva bude nejen jedna z nejvíce ratifikovaných, ale bude to také nejvíce implementovaná úmluva. Viděli jsme reakce lidí na to, jak se utopil ten chlapec na cestě za lepším životem Mnoho lidí umřelo na této cestě, ale mnoho lidí a dětí umírá a trpí a my nevidíme jejich fotka, fotky a proto musíme udělat všechno pro to, abychom tomu zamezili. Děkuji a nyní paní poslankyně Teresa Jiménez Beseril Barížo. Jedna minuta, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ochrana lidských práv je znakem identity Evropské unie a společně s Radou OSN pro lidská práva staví do středu pozornosti to, kde je třeba bránit ty, kteří trpí pronásledováním, nedostatkem svobody. Některé země zasedají v této radě a je mezi nimi letos i Venezuela. Ačkoliv jsme tam vyslali pozorovatelskou misi, tak EPP umožnili mě a dalším třema lidem, abychom pomohli Venezuele v této historické chvíli, kdy demokraticky porazili vládu, která není demokratická. Ale veškerá tato naděje může přijít v Němeč, pokud venezuelský prezident bude ignorovat to vůli lidu, například když se postaví proti zákonu o amnestii, který žádá okamžité propuštění všech těch, eh, kteří jsou vězněni proto, že upozorňovali na porušování lidských práv ze strany venezuelského režimu. Já žádám eh, komisi a tento parlament, aby vyžadovali propuštění venezuelských politických vězňů. Jak dlouho ještě může Maduro nadále neposlouchat eh, křik svého národa, svého lidu, který volá po svobodě? Děkuji. A nyní pan poslanec Eduard Kukan. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedající, paní vysoká, paní vysoká představitelko. Letos nás čeká hodně výzev, které úzce souvisí s agendou lidských práv. Samotná Evropa čelí v tomto směru bezprecedentním výzvám, jako jsou migrační vlny, terorismus či zvyšující se nestabilita v našem blízkém sousedství. I z těchto důvodů budou lidskoprávní otázky čím dál naléhavější a proto musíme správně nastavit své priority v Radě o OSN pro lidská práva. Lidská práva jsou základem moderní Evropy. Měli bychom proto být lídrem v prosazování této agendy v OSN. Také bychom se proto měli blíže zaměřit na agendu lidských práv v souvislosti s migrací. Prvořadovým úkolem by mělo být posilování humanitární a rozvojové pomoci a přispívání ke snižování chudoby v kritických regionech světa. Je však potřebné čelit také důsledkům a posílit mezinárodní spolupráci a další kroky vedoucí k boji proti mezinárodním sítím obchodování s lidmi, ale také k agendě posilování ochrany práv žen a dětí. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Bogdan Venta. Jedna minuta, prosím. Děkuji. Pane předsedo, vysoká paní představitelka UNHCR má důležitý mandát v oblasti ochrany lidských práv ve světě. Je důležité, aby členové této rady byli vybírány ze států, jež dodržují tato práva. Bohužel kritéria členství nejsou příliš regulovány, což je hrozbou, pokud jde o nestranost této rady ten eh, přehled nebo přeskum ze strany Rady OSN je důležitý. Především eh, pokud jde o zapojení takových věcí, jako je občanská společnost. A to, co je obsaženo v tom eh, přehledu, je také signálem pro další země. Je třeba předložit řešení na regionální úrovni. Práva, lidská práva je třeba respektovat také v podnikatelské sféře. OSN také musí ukázat, jaké mají být třeba eh, podmínky pro práci a tak dále. Já doufám, že Evropská unie se bude aktivně udí, podílet na zasedání rady a bude také vyžadovat postihy za porušování lidských práv. Děkuji a nyní Marias, prosím, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Do priorit Evropské unie by měla patřit také porušování lidských práv v Turecku, ale také ve Skopě, eh, v Makedonii. Měli bychom se postavit proti iniciativě paní poslankyně Petir z Chorvatska, eh, eh, což je podporováno skupinou nazývající se Přátelé Makedonie. Chtěl bych připomenout, že Makedonie je Evropskou unii uznávána pod, mé, pod názvem FIROM a žádným jiným. A to znamená, že není možné pro ně používat jméno Macedonie, Makedonie, naše jméno Makedonie, tato provokace a nelegální vytváření skupiny Přátelé Makedonie, to proti tomu protestuji a žádám předsedu Evropského parlamentu, aby eh, konal a plně implementoval rozhodnutí Spojených národů, které se týká názvu FIROM. Pan posel Stier, bardzo proszę. Pan poslanec Stier, prosím. Kolega e, Marias, dali znáte... E, Pane e, kolego Sedali, víte, že tato neformální skupina přátel již existovala eh, v minulosti v Evropském parlamentu a nepřišla s ničím špatným. A za druhé mě zajímalo, jak to souvisí s projednávaným tématem. Tak teď ještě prosím odpověď, velmi stručně. Pane předsedo, eh, k svému kolegovi bych rád řekl, že eh, tady předkládám velice důležitý bod. Skopje a firom jsou uznávány jako firom a vy nelegálně používáte slovo Makedonie. Měli byste vědět, že to je porušování fungování Evropské unie. Tím, že Skopje uznáváte, e, toto e, měl, má být navždy uznáváno pod jménem Firom. Děkuji a nyní paní předsedkyně, místo předsedkyně Evropské komise Mogherini. Já už to nebudu prodlužovat tady v tomto sále. Eh, chtěla bych vám všem, zejména vám, eh, kteří jste se eh, drželi tématu, naši tématy, tématu, bych chtěla prokázat, že vy, kteří jste tedy ukázali odhodlání pokračovat v naší lidskoprávní práci. Protože jde nejenom o jasný princip a jasnou hodnotu EU je to také naše eh, poslání, tedy chránit a prosazovat lidská práva v Evropě i mimo ně. V této práci eh, dovolte, aby řekla, že eh, také podpora ze strany Evropského parlamentu je zcela zásadní. My děláme všechno proto, abychom naše diplomatické instrumenty používali společně k tomu, abychom naplnili tento mandát. Mandát být relevantním eh, aktérem v oblasti lidských práv. Někdy je to eh, viditelné, jasně, někdy méně, ale většinou se nám to daří a eh, daří se to ve všech našich lidskoprávních prioritách, ať jde o drobnosti, ať jde o velké eh, záležitosti, eh, jako je trest smrti nebo o záležitosti ekonomického charakteru. Vždy Evropská unie jedná konsistentně spolu s Evropským parlamentem a s členskými zeměmi, i když je situace někdy obtížná. Prostě máme tady nejenom eh, principy a hodnoty, ale také zájmy, poněvadž eh, podpora lidských práv je také spojená se zájmy, se stabilitou a bezpečností po celém světě, protože v nestabilním prostředí se těžko dají respektovat lidská práva. Jak říkám, je to nejenom eh, princip a hodnota, ale je to také naše zodpovědnost na venek i dovnitř. A já bych chtěla poděkovat tomuto parlamentu za trvalou podporu všem našim krokům. A chtěla bych také osobně poděkovat eh, eh, panu Lambrinisovi, který je naším vyslancem pro lidská práva, za vynikající práci a podporu této misi. Děkuji vám a snad vám mohu popřát dobrou noc. Děkuji. Děkuji, bardzo, paní Děkuji vám, paní komisařko. Eh, tím končí naše debata, já ji tímto uzavím.